Nejprve budeme hlasovat o zprávě paní Jotově k výroční zprávě Evropského veřejného ochránce práv. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Blahopřejeme zpravodajce. Další je zpráva paní Angelily o pohlavním zneužívání a pohlavním vykořišťování dětí a dětské pornografie. Je to návrh směrnice. Pozměňovací návrh 1, dělčí hlasování, první část, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o návrhu komise, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní návrh usnesení jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. A je to přijato. Blahopřejeme zpravodajce. Dal, dále hlasování o zprávě paní Lambert norma které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, návrh směrnice, pozměňovací návrh jedna dílčí hlasování první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno druhá část, pro, proti, zdrželi se, za, zamítnuto. Návrh komise v pozměněném znění, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno a teď budeme hlasovat o návrhu legislativního usnesení. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní návrh legislativního usnesení jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. A je to schváleno. Zase blahopřejeme zpravodajce. Dále hlasujeme o návrhu usnesení skupiny GUE. Jedná se o žádost o stanovisko Soudního dvora ohledně slučitelnosti dohody mezi EU a Austrálií o zpracování PNR. Návrh usnesení. Hlasujeme, kdo je pro. Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní hlasujeme o zprávě paní Intveld o dohodě mezi EU a Austrálií ohledně údajů PNR. Hlasujeme o návrhu legislativního usnesení jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Schváleno. Blahopřejeme zpravodajce. Dalším bodem je hlasování o sedmi návrzích usnesení o situaci v Egyptě a Syrii, zejména pokud to jde o křesťanská společenství. Pan Mauro má ústní pozměňovací návrh. Děkuji, paní předsedkyně. Já vám rychle ten návrh přečtu. Už tam panuje dohoda mezi skupinami bod 5. Vyzývá členské státy EU, aby respektovali společný postoj Unie ohledně vývozu zbraní naléhavě vyzývá místo předsedkyni komise vysokou představitelku pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashton, aby dbala na to, aby členské státy plně prováděly tyto požadavky společného postoje. Jsou nějaké námitky vůči tomu? Hlasujeme o tomto návrhu, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o celém návrhu usnesení, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Další bod je hlasování o usnesení k současnému vývoji na Ukrajině. Hlasujeme odstavci 2, dílčí hlasování, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno, druhá část, pro, proti, zdrželi se, to nebylo zcela jasné, takže to ověříme. Jedná se o druhou část odstavce 2, prosím. Všichni hlasovali. Končím hlasování a je to schváleno. Odstavec 3, dvě části, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 9, oddělené hlasování pro, proti, zdrželi se, schváleno. Bod odvodnění C ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. A společný návrh usnesení, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení Výboru pro životní prostředí o ohrožení veřejného zdraví z důvodu antimikrobiální rezistence. Můžete převzít na vědomí, že správný text odstavce 32, tak jak byl přijat ve výboru, bude vlastně vložen do přijatého textu. Pozměňovací návrh 5, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 7, jmenovitým hlasováním zahajuje hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování a to je zamítnuto. Odstavec 28, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. Pozměňovací návrh 2 jmenovitým hlasováním zahajuje hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 3 jmenovitým hlasováním zahajuje hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 4. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 1 jmenovitým hlasováním. zahajuje hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Schváleno a návrh usnesení jako celek. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Thank you. Well, that was very painless. Yes. Of... Dobrá, čili nyní přistoupíme k vysvětlením hlasování. Nejprve z eh, práva paní Jotová a pan Silvestris se žádá o slovo.